pokud máte procesní připomínku, už jste jednu měli. Já myslím, že jsem to vyjasnila, pane kolego. Tak co máte? Co máte teď k tomu? Pokud to je catch a já už se to neberu. Chci jenom říci, je to na vás, Čili teď mi vy na začátku řekněte, jaká bude vaše, jaká bude vaše nyní váš přístup k modrým kartám. Přijmete jednu, budete, umožníte jednu nebo více, ti, kdo budou mluvit v modré kartě, nedostanou každý je. Jak to budete dělat vy? Řekněte nám to a řekněte nám to na začátku. Pane Kelly, dobře, pochopila jsem vaši otázku, takže teď jsem dorazila, ještě jsem si nepročetla ten seznam, podívám se na ten seznam, podívám se, jak jsme na tom s časem a pak se rozhodnu, pak se rozhodnu, zda vůbec budu brát modré karty nebo jednu nebo nebo dvě, nebo prostě jenom vždycky prvního jednoho řečníka za skupinu. Dám vám vědět. Děkuji. A prosím, nyní má slovo paní ministrině. Vážená paní eh, místopředsedkyně, vážení poslanci, Dovolte, abych nejprve poděkovala Evropskému parlamentu za příležitost vést diskusy o východním partnerství, krátce před summitem v Rize, kde se sejdou hlavy států a vlád z Evropské unie a ze zemí východního partnerství ve dnech 21. až 22. května. Téměř před 6 lety v Praze jsme formulovali svůj pohled na to, jak vztahy mezi EU a partnery z východní Evropy by se měly dostat na novou úroveň tím, že prohloubíme bilaterální závazky a vytvoříme vícestranný rámec pro eh, spolupráci a dialog. Od té doby jsme dosáhli dobrého pokroku v partnerství. Lépe chápeme jednotlivé zájmy, potřeby a ambice partnerských zemí z východního partnerství. V Rize provedeme takovou inventuru toho, čeho už se dosáhlo od Vilniusu a vytvoříme si pozitivní agendu do budoucna. Od posledního samitu východního partnerství ve Vilniusnu, Vilniusu eh, proběhl podpis dohod o přidružení a eh, dohod o volném obchodu, což znamenalo nový, novou úroveň spolupráce s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Dohody o e, přidružení, včetně těch dohod DCFTA o volném obchodu s e, Gruzií a s Moldavskem, se již provizorně uplatňují a ty první údaje jsou velice slibné. Již dochází k nárůstu obchodu mezi EU a příslušnými partnery. Co se týče Ukrajiny, nedávný summit EU-Ukrajina znovu potvrdil, že provizorní uplatňování dohody o volném obchodu s Ukrajinou e, bude e, zahájeno 1. ledna 2016. Jak víte, komisařka Cecilia Malmström vede trojstrané vztahy s ukrajinskými a ruskými partnery, aby se zajistilo, že toto provizorní používání, uplatňování dohody od 1. ledna bude probíhat eh, za co možná nejlepších podmínek. Summit v Rize bude příležitostí přeskoumat první fáze provádění dohod o přidružení a dohod DCFTA a eh, zároveň pomůže EU ukázat, že chce prohloubit naši spolupráci. Summit potvrdí význam reform, které upevňují právní stát a e, tržní ekonomiku, což je tedy nejlepší vyhlídka pro zajištění evropské budoucnosti našich partnerů. Chceme poukázat na to, že EU zhodla podpořit e, snahu o další spolupráci v budování institucí, mobility, v vzájemných eh, kontaktů, tržní příležitosti a vzájemného propojení. Chtěla bych zdůraznit, že na okraji eh, summitu v Rize ještě proběhnou tři významné akce. Bude to mediální konference o úloze médií ve východním partnerství, dále konference občanské společnosti a podnikatelské fórum. Tyto akce zdůrazní rostoucí úlohu občanské společnosti a kontaktů mezi podniky, což je nedílná součást politiky východního partnerství. Vážení poslanci, vážené poslankyně, chtěla bych zdůraznit, že Evropa, Evropská unie si cení našich vztahů se všemi šesti partnery a chceme dnes připravovat ujednání, která jim budou více šita na míru. Pro partnery s dohodou o přidružení eh, ta další cesta je stanovena v těch dohodách. U ostatních partnerů ještě musíme tedy mm, odvést další práci. Dosáhli jsme dohody nebo porozumění s Arménií o rozsahu našich budoucích vztahů a doufáme, že Rada umožní, aby začala jednání na novém smluvním uspořádání s Arménií. Zatím se připravuje příslušný vyjednávací mandát. Nyní očekáváme, že nám Azerbajdžán řekne, jak si představuje své budoucí vztahy s EU. Jakmile dostaneme tuto informaci, tak zvážíme, jaké vztahy obě strany potřebují a očekávají. Také zkoumáme způsob, jak dále prohloubit naše, naše kritické závazky s Běloruskem jsme přesvědčeni, že rozvoj bilaterálních vztahů takovýmto diferenciovaným způsobem je nejlepší cestou, jak zajistit, aby všech šest partnerů bylo plně zapojeno do východního partnerství a aby tedy nadále chtěli pracovat v tomto jedinečném rámci. Také jsme učinili pokrok v oblasti mobility. Od loňského dubna Moldavsko už používá bezvízový režim v rámci Schengenu téměř půl milionu lidí už mohlo využít tohoto bezvízového režimu. Gruzie i Ukrajina učinili dobrý pokrok, pokrok v zavádění eh, hodnocení v rámci plánu na eh, bezvízový styk. Pokud Eh, splní veškerá požadovaná opatření, pak by tyto země tedy mohly dokončit eh, ten druhou fázi tohoto akčního plánu na bezvízový styk. Komise bude vše monitorovat, bude tyto země podporovat a na konci roku 2015 podá informaci o pokroku těchto zemí. Dokončení jednání s Běloruskem o bezvízovém styku a o readmisní dohodě a zahájení eh, partnerství pro mobilitu v červnu. Eh, to jsou věci, které zatím tedy plánujeme. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěla bych zdůraznit, že summit východního partnerství v Rize se odehrává v novém geopolitickém prostředí. V němž byly násilně změněny hranice a partneři, a také členské státy se ocitly pod velkým tlakem. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že nesouhlasíme ten přístup založený na různých rivalitách v oblasti vlivu nebo na zastrašovacích prostředcích. Chci jasně říci, že východní partnerství ani bilaterální vztahy mezi EU a jejími partnery nikdy nebyly ani nebudou namířeny proti někomu dalšímu. Ale zároveň chci jasně říci, že EU bude hájit právo našich partnerů činit volnou a, volná a svébytná rozhodnutí ohledně zahraničně politických a obchodních. Kromě toho, že e, summit v Rize bude velkou příležitostí potvrdit náš závazek k východnímu partnerství. Bude také možností získat názory našich partnerů ohledně budoucnosti evropské politiky, politiky sousedství. Chceme zajistit, že pokud budeme nově koncipovat naši politiku, tak zohledníme názory našich partnerů. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, Chtěla bych ještě jednou říci, že našim partnerům z východního partnerství nabízíme skutečné partnerství. Nevnucujeme jim nic. Bude potřeba dále diferenciovat naše bilaterální eh, vztahy. Musíme vždy zohlednit eh, cíle a potřeby každého partnera je samozřejmě zcela nezbytné, aby se partnerské vlády zapojily do provádění potřebných reform. Nicméně žádná vláda nemůže uspět v takovém úkolu, nemá-li širokou podporu obyvatel. Úspěšná transformace je možná pouze tehdy, pokud je výsledkem společného úsilí celé společnosti. je třeba provádět eh, další reformy. Místní orgány, poslanci, a to i poslanci tohoto parlamentu, podnikatele i občanská společnost mohou ve východním partnerství sehrát velice důležitou úlohu. A proto se spoléháme, že i tento parlament nám pomůže eh, pomáhat našim partnerům při naplňování změn po kterých touží jejich občané. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Thank you, minister. Děkuji, děkuji paní ministrině a nyní už mohu sdělit informaci panu Kalimu a ostatním. Mohu dovolit na konci jednoho zástupce do KHDI za každou politickou frakci a modré karty budu brát podle toho, jak se debata bude vyvíjet, s tím, že také si dovoluji vyhradit tu pravomoc ehm, vůbec modré karty neudělovat, když to bude nutné. Tak a nyní první řečník za EPP, pan Sariuš Volsky. Dvě minuty. Vážená paní místo předsedkyně, prosím, dvě první věty mi nepočítejte do tohoto času. Myslím si, že je politování hodné, že křeslo Evropské komise je prázdné při takto důležité rozpravě. Pokud toto je signál toho, jaký význam přikládá Evropská komise, tak to mi je opravdu rigilíto. A nyní můj příspěvek. Východní partnerství je velmi dobře nastavená politika, která je strategicky důležitá má důležité dopady na EU, na její prosperitu i bezpečnost. A vzhledem k tomu, že prvním úkolem EU by měl být mír, a to je něco, co potřebují všichni naši sousedé, kteří se chtějí transformovat směrem k evropskému modelu. Východní e, partnerství je neustálým vyvíjejícím se procesem a my musíme také činit příslušné změny a posílení. Byly zde snahy o to vykolejit východní partnerství ze strany Ruska, které se snažilo eh, Ukrajinu, eh, Ukrajině zabránit podpisu smlouvy ve Vilniusu, ale oni zareagovali jednoznačně, postavili se tomu tlaku a lidé v Ukrajině řekli, že mají zájem o evropské hodnoty. Následně Rusko spustilo válku s ohledem na jejich volbu ale Rusko se nepodaří zastavit východní partnerství a omezit svobodnou volbu eh, těchto občanů. V Rize se EU bude dále držet svého plánu nabízet evropské partnerství a budeme říkat, když se někdo snaží váš zastavit, máte dvě možnosti, buď to ustoupit, a nebo naopak jít dál s dvojnásobnou energií. A naše volba je ta druhá cesta protože za prvé je to silná vůle našich partnerů a za druhé je to v základním zájmu EU a vychází to z našich hodnot a za třetí, jestliže bychom nebránili svobodu a demokracii v našem sousedství, tak naše vlastní svoboda, demokracie a prosperita bude ohrožena. Děkuji. Děkuji panu Sariuši Volskému a nyní mám Pan Fonsulika žádá o modrou kartu, ale to nebudu akceptovat, protože jsem řekla, že budu akceptovat modré karty pouze, pokud budou od toho, kdo není na seznamu řečníku. Protože už máme přes půl hodiny spoždění, takže je mi líto, pane Fonsulika je na seznamu řečníku, takže bude hovořit později. Další řečník je pan Knut Fleckenstein za sociální demokraty. Takže prosím, dvě minuty máte. Paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, východní partnerství má jasný cíl. Nabízí sousedům Evropské unie rámec pro politickou a ekonomickou spolupráci. Umožňuje intenzivní eh, obchodní vztahy a větší výměnu eh, občanů. Východní partnerství je vlastně nabídka co možno nejužší spolupráce i také pro ty sousední země, které nejsou nebo nestanou se členy Evropské unie. A takže spočívá to tedy na vytvoření dobré spolupráce také s Armenií a s Azerbajdžánem. Z tohoto hlediska vlastně by nemělo stát nic v cestě mm, dohodě o volném obchodu a asociační dohodě. Ale i tam vlastně musí ty vztahy a zahraniční obchod se orientovat a řídit našimi hodnotami. Je užitečné, že komise provádí přeskum z politiky východního partnerství a co se týká výzev v oblasti bezpečnostní politiky, jak již řekl kolega Sariuš Volsky, že například z aktuální situace na Ukrajině, i když možná to není vhodný okamžik pro kompletní změnu politiky, ale ten summit v Rize musí vyslat jasný signál, že Evropská unie vlastně chce eh, svou spolupráci s východními partnery nikoliv pouze vylepšit, ale také, aby se stala efektivnější. Solidarita ano, ale také větší efektivita v konkrétních věcech s jednotlivými partnery je nyní okamžik na posílení východní spolupráce, také na konkrétní nabídky eh, této spolupráce, na posílení státních institucí, na demokratické reformy, na lepší regionální spolupráci. A poslední bod gruzínský prezident řekl ve výboru ohledně východního partnerství, že je to tedy důležitá tato dobrá spolupráce zemí jak směrem na východ, tak směrem na západ a alespoň ze střednědobého hlediska to, to musíme podporovat. Děkuji. Další řečník za EKR, pan Demesmajkr na dvě minuty, prosím. Eh, ehm. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, já musím říci, že se necítím příliš komfortně. Co se týká textu samitu v Rize na, ohledně východního partnerství, tak jak ho schválili členské státy, tak mě zklamal protože jsou tam určitá velká prohlášení o evropské solidaritě, o nutnosti obhajovat naše principy, ale nenacházím tam skutečné ambice v tom textu na základě toho, co chceme, co se týká hlavních strategií a to je to, co potřebujeme. Ten tlak, který Rusko vyvíjí na ty své partnery, jako je Moldavsko, Ukrajina a Gruzie, ten tlak je obrovský a vlastně je to, jsou zde nové geopolitické výzvy. Také co se týká žalů těch ruských jednotek a já zde také vlastně nevidím zmínku ruský i ruských vojsk na Ukrajině. V eh, Minulý týden jsme s některými kolegy jsem byl v Kijevě a potom také ve východ, na východní Ukrajině. A tam jsme opravdu viděli katastrofální výs, důsledky té ruské agrese. Mnoho rodin, které vlastně byly vyho, vyhořely domy, které vlastně lidi, lidé jsou zraněni šrapneli minami, které zničily také domy. Já sám jsem to viděl na vlastní oči takže vlastně ta země trpí eh, také z mentálního, z psychického hlediska, nejen z ekonomického. Je tam příli, jsou tam příliš velké oběti, které jsou požadovány od těch lidí. To jejich úsilí musí být také určitým způsobem odměněno. Nemůžeme tyto lidi opustit a je, oni očekávají od samitu v ryze jasnější a pozitivnější signál, než je tomu dosud v návrhu textu. Proto žádám Evropskou unii, aby byla konzistentní, aby nabídla těm lidem evropské perspektivy, aby stanovila jasnou konkrétní lhůtu pro uvolnění vízové politiky. Například děkuji za frakci ALDE pan Petras Austrevičus na dvě minuty. President, minister, Vážená paní předsedající, vážená paní ministrině, východní partnerství bylo zahájeno před pěti lety a je to příkladem EU, jak skutečně jedná. I přes problémy a dokonce i otevřené útoky, východní partnerství je něco, na co dnes můžeme být hrdí. Frakce ALDE plně podporuje politiku východního partnerství, protože představuje vysoce efektivní stimul pro další demokratické změny a reformní procesy v partnerských zemích ve východní Evropě. Dnes máme tři partnery, kteří byli přidruženi, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Všichni víme, že cena, za kterou, kterou platí za tu evropskou volbu, je taková, že jsou pod bezprecedentním tlakem vojenským, politickým, ekonomickým i propagandistickým. Vážení kolegové, za, iniciovali jsme otevřený dopis hlavám stát a vládu ohledně prohlášení ze samitu v Rize. Tento dopis podepsalo 98 europoslanců. Myslíme si, že summit v Rize by měl postupovat ambiciozně a v duchu solidarity s našimi přidruženými partnery. Vyzýváme představitele EU v Rize, aby uznali budoucí členství Gruzie, e, Moldavsko a Ukrajinu, aby jim dali tedy jasnou perspektivu přijetí. Myslíme si, že to bude správný krok a potřebujeme jej e, dnes a ne až někdy v budoucnosti. Za druhé, chceme, aby občané Gruzie a Ukrajiny se mohli těšit eh, eh, budoucímu bezvízovému režimu měly by se stanovit jasně dané lhuty třeba do konce tohoto roku pro naplnění jejich plánu. Dámy a pánové, bohužel politika EU vůči Rusku zcela selhala, ale východní partnerství naoproti tomu přineslo pozitivní výsledky. Děkuji. Danke sehr. Děkuji. Další řečník je za GUE NGL, pan Helmut Scholz, jedna půl minuty, prosím. Paní předsedající, paní ministrině, summit v summit východního partnerství je vlastně summit rozporu a protikladu. Jsou tam různé velmi diferencované názory a nezohledňují se očekávání těchto partnerů a pan Sáreuš Zvolský má pravdu, když vlastně poukazoval tady na tyto rozpory, protiklady se týká také, týkají také základních bodů a posilování právního státu, ano, ale klademe si otázku, co Evropská unie dělá například v Moldavsku proti skorumpované vládě a mm, co dělá na Ukrajinu, co, jak pomáhá Ukrajině, aby obhajovat naše hodnoty a dvě třetiny obyvatel Ukrajiny podle nedávno zveřejněné studie Geršinova institutu říkají, že vlastně nedošlo k žádným hloubkovým změnám, které byly očekávány po Euromajdanu. To je vlastně skutečnost, které musí ten summit čelit. Další záležitost je, že je potřeba obhajovat eh, nejen sociální práva, sociální spravedlnost, ale také vlastně základní lidská práva nezaměstnanost ve výši téměř 20% v Gruzii a v Arménii, v některých jiných eh, zemích je ještě poměrně vyšší. V Moldavsku vlastně představují zás, vyžadují zásadní procesy sociálně-ekonomické transformace. Tyto otázky musíme skutečně si položit my, jakožto my, Rada i Komise, protože východní partnerství je více než geopolitická záležitost, ale je to vlastně vytváření další cesty růstu růstu a rozvoji. Děkuji další řečník za frakci eh, zelených, pan Tamáš Mešerič na dvě a půl minuty. Thank you, Madam President. Uh, Madam Minister, dear colleague. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, jestliže mezi našimi společnými vnějšími politikami je jedna politika, která skutečně potřebuje revizi, tak je to právě naše politika sousedství a konkrétně politika východního partnerství protože její Původní cíle a mise eh, jsou velkým neúspěchem, tudíž naše skupina přivítala eh, přeskumný proces spuštěný panem komisařem a také jsme přivítali dosavadní závěry. Diferenciace, to by mělo být klíčové slovo, to, to revize tohoto přeskumu a to je něco, co je opravdu nevyhnutelné v rámci východního partnerství. Zároveň ale bychom neměli zapomínat na to, že tři z těchto partnerských zemí s námi podepsali přístupovou dohodu, eh, asociační dohodu a v rámci dohod o volném obchodu umožňují propojení svých ekonomik a EU. Čili měli by eh, být v popředí evropského zájmu a měli bychom jim pomoci z krátkodobého středního hlediska, aby se vypořádali se sociálními náklady, které souvisí právě s takovýmto přibližováním k EU, ekonomickým přibližováním. Eh, evropské partnerství více za více bude mít smysl jenom, když to také bude jaksi méně za méně. To znamená, navyšovat finanční alokace, které v současné době se pohybují kolem 20%, a směřovat je směrem k asociačním zemím. Jestliže chceme být důvěryhodní, tak evropská politika sousedství potřebuje náležitou finanční podporu. S dvěma miliardami euro, které jsou ročně přiděleny východním a jižním partnerstvím, není umožněna důvěryhodná a ambiciozní politika. My se domníváme, že bychom měli v nadcházejícím střednědobém přeskumu se skutečně zamyslet na touto částkou. Stručně řečeno, potřebujeme důvěryhodný přístup a závazek vůči našim partnerům. Děkuji. Nyní eh, za EFDD na jednu minutu pan Fabio Massimo Castaldo. Grazie, Děkuji, paní předsedkyně. Dostáváme se eh, do, k tomuto, přibližujeme se k tomuto velkému bodu této konference východního partnerství, na kterou čekáme již dlouho a chtěl bych eh, říci, že je opravdu velmi smutné, že křeslo komise zůstává smutné, jenom to, eh, prázdné jenom to ukazuje, že to není pro ně priorita. Jak to potom bude probíhat na tom summitu? My na jedné straně říkáme, že je určitě správné, aby každá země, která respektuje kodaňská e, kritéria, se mohla přibližovat, ale zároveň vidíme, že celá řada z našich zemí trpí korupcí a e, jsou tam také třeba veliké problémy v oblasti justice a podobně. Eh, já se domnívám, že pokud jde o nás, tak bychom měli právě financování zaměřit tímto směrem, tedy finance a pomoc, které směřujeme k našim partnerským zemích a ne to vynakládat eh, na nějaké vybavení a podobně, které rozhodně není prioritou. Takže myslím si, že to je něco, co bychom měli na tom partnerském samitu opět zdůraznit. Děkuji a nyní za nezařazené pan Korvin Mikke Děkuji, paní předsedkyně. Když tady máme otevřenou diskusi, tak eh, musíte akceptovat, že uslyšíte i nepříjemné věci. Všichni víme, že v Rusku došlo k zabití pana Němcova, ale nikdo neví, že je mnohem bezpečnější být opozičním politikem a nezávislým novinářem v Moskvě než třeba v Kijevě. Na Ukrajině v posledních týdnech došlo k zabití například Oleg Buzina, Oleg Kalašníkov Pupiso, Olga Moros, Sačul Chobov, a celá řada dalších německých, polských občanů, židovských eh, a podobně. Čili to je jako kdyby tady docházelo k nárůstu fašistických tendencí. Samozřejmě my chápeme, že fašisté v Evropské unii podporují to, co se děje na Ukrajině, ale my bychom to ignorovat neměli. Děkuji a nyní po kolečku zástupců jednotlivých frakcí a nezařazených dostává slovo pan Preda na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. S východním partnerstvím je něco divného, co se zde děje, protože před Vilniusem v listopadu 2013 se již hovořilo o neúspěchu toho samitu. A je zde riziko, že vlastně to teď dopadne stejně, protože slyšíme hlasy, které už před zahájením samitu hovoří o jeho neúspěchu. A v podstatě <clears throat> ten summit ve Vilniusu v podstatě nebyl neúspěchem, když zohledníme tu bilanci, kterou můžeme nyní udělat od roku 2013 dosud. Ta, došlo tam k podpisu asociačních dohod, k usnadnění vízové politiky, čili bylo dosaženo určitého pokroku. Určitě jsme si všichni vědomi toho, že společnosti, které, kterých se týkají tyto politiky východního partnerství, očekávají nejen hodnocení minulého období, ale také přísliby, určité to poselství, určitý závazek vzhledem k budoucnosti. A já se domnívám, že to je naše naše silná stránka, že musíme hovořit o budoucnosti, že musíme definovat určitou ideální politiku, závazek Evropy směrem k těmto zemím e, východního partnerství, protože jinak se nepodaří odolat tomu pesimismu, té, té vlastní stigmatizaci ruské propagandy, která vysílá zkazy. E, Říká, že to je vlastně podnik proti Moskvě to, to říkají. A já si myslím, že vzhledem k tomu potřebujeme odvahu, potřebujeme závazek jasný a angažovanost a musíme se jasně vyjádřit ohledně evropské budoucnosti zemí pokrytých východním partnerstvím, protože by byla škoda, kdybychom dneska byli skromnější v našich návrzích než před dvěma roky nebo před čtyřmi roky ve Varšavě. Takže tolik můj návrh. Voilà. Uh, Děkuji. Další řečník je pan Tonino Pikula na jednu minuty. Vážnost předsedajícího samita u Rigi nesmí se podcenit zbog proměněných geopolitik. Děkuji, paní předsedající. Důležitost nadcházejícího samitu v Rize bychom neměli podceňovat vzhledem k tomu, jak se mění geopolitická situace po té, co Rusko anektovalo Krym a provedlo agresi na východě Ukrajiny. Návrh prohlášení ale není povzbudivý. Ten text je mnohem slabší než prohlášení z Vilniusu z roku 2013, přestože Ukrajina, Moldavsko a Gruzie mezi tím podepsali dohody o přidružení. Pokud jim nechceme eh, dávat falešné naděje, a to doufám, že bychom neměli, tak bychom neměli je nechat pochybovat. Musíme se zmínit i o bezvízovém styku. Naši partneři nemohou být sami. E, nemohou sami mm, čelit tomu tlaku. Tento summit by měl být jedinečnou příležitostí e, pro EU ukázat, že se stále drží toho východního partnerství. Mělo by to obsahovat promyšlenou odpověď, do jaké míry EU a Rusko mohou e, působit jako partneři a do jaké míry jsou protivníci. Děkuji pan Karsky na minutu. Děkuji paní předsedající. Chci po pierwsze powiedzieć, že máme do činění situaci. Děkuji vám. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, stojíme před zcela směšnou situací. V okamžiku, kdy se hovoří o důležitém východním partnerství, tak tady není přítomna komise. Je to pravděpodobně nejdůležitější summit v historii východního partnerství, protože některé státy podepsaly dohody o přidružení s EU a teď jsou v obtížné situaci. A EU by se měla snažit vytvořit konzistentnější pozici. Summit by měl vyslat jasný a rozhodný signál a potvrdit eh, evropské vyhlídky pro tyto země. Také je třeba těmto zemím ukázat, eh, že třeba Gruzie může se těšit bezvízovému styku v roce 2016. A je také třeba odsoudit agresi Ruska vůči Ukrajině. Nemůžeme být před Ruskem slabí. Děkuji. Další řečník, pan Páec, Alde, na jednu minutu. Loomulikult, no, idapartnerluse poliitika on... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Politika východního partnerství je opravdu velice důležitá, o tom není žádných pochyb. Nicméně, Eh, musíme k zítřejšímu summitu přistupovat poněkud kriticky. Zítřejší summit by měl udělat něco konkrétního pro to, aby podpořil Ukrajinu, Gruzi a Moldavsko, ale signály jsou takové, že to bude jenom prostě nějaké řečnické fórum bez skutečných výsledků. Je velice smutné, že Evropská unie nečiní rozhodnutí pro to, aby zrušila víza pro ukrajinské občany. Ukrajinská společnost velmi zoufale potřebuje dobré zprávy. Je opravdu trapné, že EU nedokáže potvrdit, že do budoucna Ukrajina má své místo v Evropě. Některé členské státy e, bojují mm, se svým nadšením, pokud jde o

Eh, vysílá signál, že to, co se děje na Ukrajině, se může opakovat i v jiných zemích východního partnerství. Vzhledem k těm hrozbám eh, ekonomického rázu a dalším hrozbám, Evropská unie musí být ještě silnější. Potřebujeme mluvit o skutečné podpoře státům východního partnerství. To by mohlo být samozřejmě vzájemně užitečné. Musíme lépe informovat eh, státy člen eh, východního partnerství o evropských institucích, o parlamentu a o eh, legislativních postupech. Proto je potřeba lépe financovat práci novinářů z těchto zemí zde ve Štrasburku a v Bruselu. Musíme také financovat projekty, které se týkají eh, výměny znalostí informací. Hovoříme také o reformách v zemích východního partnerství. A to se musí stát skutečnou aspirací občanů těch zemí. Já vyzývám všechny, aby se zapojili, aby investovali do těch zemí. To znamená, abychom převa- převášeli naše hlavní myšlenky, nápady do těch zemí. Děkuji. Nyní je pan Etřič na jednu půl minuty. Thank you. Děkuji. Já to sleduji se zájmem, slyšíme tady, že summit je zítra, hovořili jsme tady o úspěších, které už byly dosaženo a pokud jde o Ukrajinu, tak musím říct, to je poněkud zvláštní definice úspěchu, když se podíváte na politování hodnou situaci v této zemi a myslím, že všichni z nás bychom měli myslet na ty lidi, kteří tam trpí. Tady tento, tato neustála snaha z tohoto místa expandovat svůj vliv a autoritu na více a více zemí, tak vypadá to, že tady ne, nezná to žádné hranice, žádné limity a i když se dostáváme do směru vlivu, který víme, že je to jakoby ruský směr vlivu a víme, že je tam ohrožen mír, tak přesto ty metody jsou poněkud neuvážené. Přijde mi to trošku jako Star Trek, je tady prostě ten nepřítel a my se chováme stejně. My také eh, tak to říkáme, že vstupujeme do oblasti vlivu někoho jiného a čím více já působím v tomto místě, tak tím více mám pocit, že tohle je opravdu zásadní věc. myslím, že ta pomoc a neustále expandovat, neustále rozšiřovat svůj vliv a to musí přestat. Musíte přestat, zamyslet se, vydechnout si. A e, já skutečně mám pocit zoufalství, když toto tady slyším a doufám, že se to nepromítne na celý summit. Děkuji. Pane Juriku, vidím, že jste se přihlásil na modrou kartu, ale vidím, že jste přihlášen na seznamu řečníku, takže budete mít příležitost později. A dále pan Balčo. Jedna minuta. Elnök asszony, köszönöm a szót. A keleti partnerség... Děkuji vám, paní předsedající. Východní partnerství by mohlo pomoci eh, zemím bývalého Sovětského svazu eh, k navázání dobrých vztahů s EU. Ale nemůžeme tyto země nutit, aby s námi chtěli spolupracovat. Pokud některé země s námi spolupracovat chtějí, pak bychom se jim měli otevřít. Ale to, že nějaká země s námi podepsala dohodu o přidružení, to ještě neznamená, že se chce tak moc orientovat na nás jako Ukrajina, protože eh, nezapomínejme třeba na práva, jako jsou práva používat menšinové jazyky, která nejsou uplatňována těchto zemích často jednají různé vojenské a paravojenské útvary a řada evropských norem v těchto zemích není dodržována. Je tedy třeba přijmout, že některé země podepsaly dohodu o přidružení, ale zároveň se chtějí sjednotit, jednotit s Ruskem. Plenkovič. Další řečník, pan Plenkovič, na jednu a půl minuty. Gospođo podpredsednice Lunaček, večerašnja rasprava o... Děkuji vám. Děkuji vám, paní Lunáček. Ta diskuse eh, o summitu v Rize je velice důležitá pro důvěryhodnost eh, zahraniční politiky. Ty signály, které jsme vyslali těm šesti zemím a zvláště pěti zemím, které se více zapojily, nemluvím tedy o Bělorusku, které má specifickou pozici, tak tyto signály jsou poměrně odlišné od těch, které jsme vysílali po Vilniusu. Dnes chceme říci, že jsme připraveni odměnit pokrok, kterého dosáhli směrem k Evropě, a to platí zvláště pro Ukrajinu, Moldavsko a Gruzii, které se snaží na té cestě k Evropě. A musíme tedy eh, navázat na to jejich úsilí a přijmout veškerá opatření, která máme k dispozici. To je třeba finanční pomoc, budování institucí, pomoc při reformách, zvláště v soudnictví a boji proti korupci. To by měly být priority v našich politikách a ve využívání našich fondů. Signály, které vysíláme lidem z těchto zemí, zvláště pokud jde o liberalizaci vízového režimu, jsou také velice důležité pro to, jak veřejnost v těchto zemích vnímá EU po všech těch signálech, které jsme jim naznačili v minulých letech, bychom je teď neměli zklamat. A také musíme jasně ukázat sousedním zemím, že všichni ti partneři mají plné právo na svá vlastní rozhodnutí a na naši podporu. Děkuji. Děkuji a další řečník je pan Viktor Buštinaru. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážená paní ministrině. Od posledního samitu ve Vilniusu se toho změnilo celkem dost, pokud je o naše východní partnery, a to zejména v případě těch, kteří podepsali asociační dohodu s EU a kteří musí čelit eh, dramatickému vnějšímu tlaku. Na Ukrajině tento vnější tlak se promítl dokonce do války. Eh, vypadá to tak, že eh, ruští vojáci tráví své prázdniny v ozbrojených vozidlech na východní Ukrajině. Eh, je potřeba ukázat, že Evropská unie bude spolehlivý partner, který tyto země podpoří, ale také eh, ocení určitý úspěch, když ho bude dosaženo. Nízké ambice v Rize by znamenaly zásadní negativní dopad pro Evropu i pro naše východní sousedy. Vyzývám obě strany, komisi i členské státy, aby zajistili, že summit v Rize vyšle pozitivní signál směrem k našim východním partnerům, kteří to potřebují. Já mám dvě minuty, paní předsedkyně, říká řečník. Děkuji. Evropská unie nemůže a nesmí dusit ambice našich partnerů, ale naopak by spíše měla tyto snahy podporovat a ukázat, že východní cesta je více otevřená než kdykoliv v minulosti a ukázat jim příležitosti, které vyváží silný tlak ze strany ruské propagandy. Myslím, že je eh, potřeba udělat konkrétní kroky, jednak vízov, bezvízový režim pro Gruzii a Ukrajinu nedávejme jim něco, co nemůžeme, ale dejme jim něco, co můžeme udělat a ocenit snahy a úsilí, které tyto země vyvinuly. To bude první důležitý signál pro tyto země, že jejich budoucnost je s Evropou a o to bychom měli bojovat a snažit se. A ještě jednou chci se hrdě připojit k dopisu, který inicioval náš kolega pan Kostrevičius. Děkuji a nyní pan Kosmas Lotovsky na jednu minutu. Paní předsedající. Paní, děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, summit eh, východního partnerství, který začíná zítra, je vynikající příležitostí eh, kde by vlastně Evropská unie měla simuluje urč, určit, skutečnou politiku, ale měla by začít také skutečně akci. Pokud ty hrozby, pokud zbroj, eh, zbraně a Rusu nejsou dostatečným argumentem, tak se kladu otázku, kdo vlastně nás přiměje k tomu, abychom reagovali. Ukrajina je dnes téma číslo jedna, je chaos, který se stále prohlubuje úpadky bank, nové ruské útoky ničí tuto zemi, která vlastně se nachází v našem sousedství. Můžeme se ještě jednou spokojit pouze se slovy, pouze s nějakými obecnými prohlášenými? Ne, je to efektivní pomoc, ekonomická pomoc při výstavbě demokratických institucí to jsou ty základní body, které musí být uvedeny v prohlášení z tohoto samitu. Síla Ruska vlastně je způsobena naší eh, nečinnosti a naší bezmocí. My vlastně musíme mít velmi silné opozici. Bohužel paní komisařka zde není při tak důležitém tématu. Pan Ivo Weigl na jednu minutu. Na podpředsednice. Mysl... Děkuji paní předsedající. Eh, domnívám se, že pravděpodobně mě odejmete slovo, protože je zde obtížné říct něco tak složitého rychle a stručně. Takže východní partnerství a e, Unie pro středomoří jsou inovací evropské politiky, která bohužel dlouho nezažívala úspěchy, proto o tom dnes znovu hovoříme. Hovoříme zde o nutnosti, o revize eh, tady těch dvou organizací, které se staly určitými rukojmími eh, vzájemných eh, dvoustranných jedna, otázek, které jsou dosud nevyřešené a geostrategických zájmů, které se liší ve smyslu rozšiřování prostoru společných hodnot musíme nadále oteví, se otevírat také této části světa. Jsem nadále přesvědčen o tom, že pokud role evropských eh, východních partnerů bude považována takto, tak by byla takto považována, tak by se možná neodehrávala ta hrozná válka na Ukrajině. Příště budu o tom hovořit, protože už nemám více času. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedající. Východní partnerství, eh, tak jak eh, se ten summit připravuje v Rize, to se nám moc nelíbí. Ta doho- ty dohody o volném obchodě jsou ve skutečnosti zbraní politické kontroly, protože ten ekonomický vztah je velice nevyvážený. My na jihu dobře víme, co to znamená. Více dluhů, více e, průmyslu a cesta k podřízenosti. Místo toho, abychom pomáhali s integrací, vlastně jsme napomáhali ilegálnímu zbavení se moci, destabilizaci a válce. Navíc tady je NATO, které vytváří eh, nástroje umožňující agresivní politiku. Používá se takové fetišistické slovo hybridní válka. Eh, to eh, vlastně hodnotí často války s Ruskou jako, e, válku s Ruskem podle představ sdělovacích prostředků a podle představ USA, které jsou společníkem číslo jedna. A je to zcela v rozporu s myšlenkou integrované, spravedlivé a nezávislé Evropy. Děkuji a nyní paní Tatiana Ždanoka na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní uh, e, Kalin, já nezdílím váš optimismus východní partnerství ve stávající formě spouští konflikty. Jediný způsob pro EU, jak zabránit tomuto trendu, je, abychom se snažili e, zmírnit narůstající tenze mezi Ruskem a zeměmi východního partnerství. Fatální chyba, kterou udělala EU, je ve výkladu tohoto partnerství, jehož e, parametrem mělo být, že bude dále rozšiřovat spolupráce s EU na východu a ta stávající situace v Ukrajině je jenom otráveným plodem toho, co se stalo. Nyní je potřeba naléhavě svolat novou konferenci o bezpečnosti v Evropě. A to by mělo být zajištěno i na summitu v Rize. Pokud to účastníci neudělají, tak to snad učiní občanská společnost úloha Evropské unie by měla být eh, věci zbližovat, ne rozdělovat. A nyní pan Jean-Luc Schaffhauser na jednu minuty. Paní předsedající, paní uh, za, zastup předsedkyně paní Mogherini před předvečer eh, samitu v Rize bychom měli zhodnotit politiku východního partnerství. Žádný ze slibů před studenou válkou nebyl dodržen. Mohli jsme eh, vytvořit zónu prosperity, první krok k nezávislé Evropě spojující východ a západ. Místo toho politika Unie pokaždé, když nějaká země je mostem mezi východem a západem, tak vlastně obrátí jedny, ty, jeden lid proti druhému že, protože si musí vybrat svoji příslušnost, ať už se jedná o Georgii, Ukra- eh, Gruzii, Ukrajinu, Srbsko a další země. Určitě jsme, už je více než 10 tisíc obětí na Ukrajině. Otřesná bilance, další, k dalším, jaké konfrontace ještě budou potřeba, abychom vlastně obhajovali tuto politiku proti zájmu Evropy a Evropanů. Je to teď příznivý okamžik, díky panu Kerimu je zde realistická politika, takže prosím, eh, nemluvme už tady o těchto dvojích standardech pro velkou spojenou Evropu. To je to, je to o čem se dnes mluví, když mluvíme o Evropě. Děkuji. Děkuji. Další řečník je pan Tony Kelam, jedna a půl minuty. Eh, Děkuji. Summit v Rize by se neměl stát summitem malých politických závazků, jak předpokládají někteří. Víme, že některé členské státy váhají, aby se zavázaly k nějakým novým dohodám. Některé jiné to vidí jako poslední možnost, jak zachránit toto partnerství. Ale co my potřebujeme, je pravým opakem. Evropská unie musí ukázat neutuchající politický závazek vůči našim východním partnerům, kteří jsou na velmi obtížné cestě směrem k demokracii. Já velice vítám deklaraci ze strany lotyšského předsednictví, že potřebujeme skutečné partnerství a doufám, že eh, předsednictví to promítne i do rozhodnutí z Rigy. Já budu jedním z účastníků, jedním z europoslanců, kteří se zúčastní samitu v Rize a chtěl bych zopakovat výzvu pro pokud jde o bezvízový styk se dvěma zeměmi, Gruzii a Ukrajinou, a dálké posílení další spolupráce se třemi zeměmi, které se vydávají na tuto cestu. Naší povinností je zaručit, že tyto země si budou moci svobodně vybrat svou cestu a přístup EU by měl být individualizován pro každé z těchto zemí. Ale ještě jednou opakuji, neměli bychom těmto zemím umožnit e, opustit svůj závazek. A je potřeba tyto země pustit do evropské rodiny dříve než později. Děkuji, další řečník, pan Andrej Mamikin, na jedno půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, eh, jedním z nejdůležitějších úkolů tohoto samitu bude odpovědět na otázku, proběhne reforma formy a obsahu tohoto partnerství, anebo to postupně odumře vidíme určité symptomy nemoci a je pravděpodobné, že tam nepadnou žádná zásadní rozhodnutí. Není úplně jasné, proč nemáme bezvízový režim s Gruzí, která splnila všechny podmínky. Vím, že komise chce učinit kladné rozhodnutí, ale proč to doposud neučinila? To je prostě takový postoj eh, jsme snad arrogantní nebo sehrává Evropská unie úlohu velkého bratra? To by byla chyba. Já myslím, že naši partneři jsou na toto již alergičtí. Chtějí být s námi na stejné úrovni a bez toho nemůžeme očekávat dobré výsledky. Východní partnerství je tedy potřeba významně reformovat. Děkuji. Marek Jurek, Dziękuję Pani Przewodnicząca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 který už bohužel odešel ze sálu, řekl, že musíme respektovat zón, vlivovou zónu Ruska. Pokud budeme nadále hovořit tímto jazykem, tak skutečně spochybníme nejen ambice Evropy, ale také její morální smysl. Často v, tom, v, té, v tomto sále se hovoří o našich hodnotách, evropských hodnotách. Já si myslím, že přišel okamžik na, k tomu, abychom pochopili, že národy, které žijí na východě Evropy, také sní o tom, aby nám představili a přinesli své hodnoty a my se od nich můžeme hodně naučit. Evropa by měla poděkovat těmto státům za to, že eh, zachránili, od, vlastně uchovali tady tuto, tyto hodnoty. Nezapomínejme na to. Děkuji. Další řečník, pan Jaromír Štětina, jednu a půl minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající

Děkuji. A další řečník je pan Tibor Šany na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající zástupkyně rady jste hovořila také jménem komise a domnívám se, že nám řekla dobré zprávy. Takže co vlastně očekáváme od samitu v Rize? to, co od něj očekáváme, to je, že, se vla, že vlastně převezmeme činy do našich rukou, protože se jedná o země, které jsou v naprosto destabilizované situaci. Ale je potřeba zohlednit a mít na paměti problémy, které stále přetrvávají. Někteří partneři Evropské unie, jako Ukrajina například, se nacházejí ve velice obtížné situaci. Je to země, která byla předmětem útoku, její části jejího území byly okupovány. V takovéto situaci je potřeba nabídnout určitou spolehlivou alternativu těmto zemím. Je tedy potřeba se připravit na tento summit. Je potřeba se připravit na e, tuto krizi a na řešení těchto problémů, které vlastně se mohou objevit na našich hranicích hranicích a nemůžeme nechávat a ostatní velké země, aby řídili ten tanec. Je potřeba, abychom my sami převzali odpovědnost. Děkuji. Pan McAllister, jedna půl minuty, prosím. Vážené dámy a pánové, paní předsedkyně, jasný politický signál tohoto ryžského summitu musí zaznít. Evropská unie musí prosadit svou eh, úzkou spolupráci se zemí východního partnerství a musí pokračovat angažovaným a odhodlaným způsobem. Zazněly zde určité nepřátelské výrazy i zleva, i zprava. Já bych vlastně chtěl zdůraznit jednu věc a to, že východní partnerství neznamená to, že partnerské země se musí rozhodnout mezi Ruskem a Evropskou unii. Není zde otázka buď a nebo, je to spíše otázka nejen, ale i východní partnerství se neřídí proti někomu, ani proti Rusku jsou to vlastně, je to mnoho, víc, mnoho více. Ty východní, země východního partnerství se mohou rozhodnout, do jaké míry chtějí spolupracovat s Evropskou unii. Ne všechny země chtějí postupovat stejnou rychlostí a převzít všechny politiky. Proto půjde také o to v rámci té spolupráce, abychom připravili koncepty ušité na míru pro jednotlivé konkrétní tyto země. Evropská unie nesmí vlastně eh, projevit únavu a nesmí přestat obhajovat naše hlavní hodnoty jako demokracii, lidská práva, e, právní stát. Toto také musí být témata nadcházejícího samitu v Rize. Děkuji. Děkuji a nyní zde mám paní Claire Moody na seznamu na minutu, ale nevidím ji tady v sále, což znamená, že další řečník je pan Kukan na jednu a půl minuty. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Aktuální situace na východě našich hranic připomíná návrat do staré politiky vlivu mezi Západem a Východem. Koncept východního partnerství v této situaci představuje důležitý rámec pro zapojení. Naším cílem by mělo být mít více demokratické a prosperující sousedy za hranicemi EU. K tomu se musíme vrátit. Abychom uspěli, musíme jasně ukázat, že jsme připraveni plně využít náš politický kapitál směrem k našim sousedům. Musíme být inkluzivní a musíme vyslat jasné povzbuzující signály během samitu. Opakuji, naše politika sousedství musí být více politicky založená musí navrhnout jednoznačnou a povzbuzující vizi pro naše sousedy a naše slova doplnit činy. To se týká zejména těch, kteří jasně vyslovili své evropské ambice. Oni potřebují z naší strany signál dnes více než kdykoliv předtím. Děkuji. Děkuji a další řečník je Andy Krista na jednu a půl minuty. As we speak, history is being written and... Jak tady hovoříme, tak se píše historie a probíhají důležité změny. V nadcházejících letech bychom měli být schopni podívat se zpět k dnešnímu momentu a uh, ukázat, kde jsme udělali ty správné kroky a ty správné odpovědi. Budu se soustředit na ty ambiciozní cíle a perspektivy. Musíme toho udělat více pro ty, kdo mají skutečně ambiciozní, uh, eh, skutečně evropské ambice a chtějí se vydat na evropskou cestu. Samozřejmě musíme to udělat hodně a slova jsou méně konkrétní než konkrétní hmatatelní kroky, ale EU by měla vyslat jasný signál směrem k Ukrajině, Gruzii a Moldavsku, že jejich budoucnost je s 28 členskými státy. Jestliže skutečně splní e, podmínky a ukážou opravdu závazky vyplývající z asociačních dohod. E, nemůžeme požadovat, aby plnili přísné reformy, když jim neukážeme světlo na konci tunelu. Musíme ukázat, že jsou skutečnými kandidáty směřujícími k EU. Děkuji a nyní na jednu a půl minuty pan Zdrojevsky. Děkuji. Děkuji. Především bych chtěl říci, že naše politika směrem k východním partnerům byla vždy nekonzistentní, naivní, bylo to vždycky tak trochu nahoru a dolů a mm, upřímně nebyli jsme příliš efektivní. Během posledních pěti let jsme ovšem udělali určitý, určité kroky, určitý úspěch, ale myslím, že jsme stále ještě nebyli dostatečně konzistentní, že jsme nebyli všichni schopni nabídnout to, co bylo potřeba, ale dobrá, když to vezmeme tak nějak globálně, asi jsme na správné cestě. Já bych chtěl eh, nyní říci, že v rámci východního partnerství musíme rozlišovat mezi našimi partnery. To, co nabídneme našim partnerům, musí odrážet rozdíly, které nevyhnutelně existují mezi těmito partnery s ohledem na to, že to je šest rozdílných zemí. Jsou tam velké rozdíly, někdy i velké kulturní rozdíly mezi těmito zeměmi. Mám k dispozici pouze omezený čas a tudíž bych chtěl zareagovat na některou kritiku vysoké představitelky, která sem do této auly přichází velmi často a jistě má dobrý důvod, proč zde dnes chybí. Děkuji, pane Zdrojevský. Ještě byste měl 20 vteřin, ale děkuji, že jste dokončil dříve. A nyní na minutu pan Frunzulica, který má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Gentlemen. Ano, dámy a pánové, paní Lukaševice řekla, že Evropská unie navrhuje skutečné partnerství těmto třem zemím. Bohužel, ale Nabízíme méně, než se očekávalo. Bohužel děláme kroky zpět ve srovnání s předchozím samitem východního partnerství ve Vilniusu. Tyto státy, dámy a pánové, potřebují skutečnou evropskou perspektivu. To je to, o co mají zájem, v co doufají. A my, bohužel, transformujeme tento summit, eh, který chceme dělat včera, tak ty země nebudou tam mít plnohodnotnou úlohu. Eh, to nemůže, nenabízíme jim toho mnoho. Já si, mm, já doufám, že Rada nabídne co nejdřívější ratifikaci, že poskytne oblast volného obchodu Grozii, Moldavsku a Ukrajině. To jsou velmi důležité smlouvy, které by měly posílit ekonomickou integraci a politické zbližování. Děkuji další řečnice na jednu a půl minuty, paní Dubravka Švýca. Děkuji. Děkuji. Skutečnost je taková, že stojíme před zcela novou geopolitickou situací, když to srovnáme se situací před rokem 2013 a před tehdejším summitem. Nasilně se změnily hranice, některé členské státy se ocitají pod tlakem, těch šest států, o kterých hovoříme, jsou také v jiné situaci. Tak možná tři z nich mají srovnatelnou situaci jako dříve, ale každopádně došlo k velkým změnám od roku 2013 a EU by měla pokračovat ve své cestě, měli bychom naslouchat našim partnerům, jak říkala zástupkyně rady. Musíme jim nabídnout plné partnerství, seriózní formu partnerství, protože to je jediná cesta, jak čelit Rusku. Rusko, Rusku se nepodařilo nás odstavit z naší cesty a my musíme vytrvat. Možná bychom je neměli považovat za nepřítele, ale jsou to naši protivníci. A skutečnost je taková, že občané těchto zemí chtějí změny a proto musíme být přes, mm, přísní, striktní a musíme jim jasně ukázat, tu evropskou vyhlídku, jako jsou dohody o přidružení. Ty už některé byly podepsány a to samozřejmě bylo důležité. Naším hlavním cílem je dosáhnout míru a proto musíme vytrvat. Nejen solidarita, ale i pevná podpora je důležitá. Děkuji a pan Michael Gáler na jedno a půl minuty. Ano, děkuji paní předsedající. Já bych chtěl výsledek summitu tak, aby to povzbudilo naše východní partnery vzhledem k evropské perspektivě, aby se naplnilo jejich úsilí. Někteří samozřejmě se chtějí rozhodnout pro tuto eh, perspektivu, ale takováto perspektiva by měla být demokracie, svoboda a právní stát, které pevně zakotvené hodnoty v této části světa. A my víme, jak vypadá ruská perspektiva. Konkrétně to vlastně znamená, že z Vilniusu z roku 2013 nemůžeme udělat kroky dozadu a vlastně jasně vyplynulo z ruské agrese, že lidé, zejména na Ukrajině, ale také v Gruzii, kromě pomoci miliardové, zejména eh, na Ukrajině, mm, potřebují také něco, co nás nic nestojí, ale co je naše povinnost, naše sympatie, vyjádření našich sympatií k ním. Já si myslím, že to je konkrétní a krátkodobá věc, je osvobození víz, víz uvolnění vízové politiky, jak už zde zaznělo ze strany jiných kolegů. A myslím si, že vlastně na tomto summitu by měla být formulována jasná perspektiva v tomto ohledu, aby lidé měli osobně pocit, že vlastně jsou součástí této svobodné Evropy. Děkuji. Děkuji. A další řečník, pan Laslo Tekeš, na jednu minutu tisztelt elnök asszony! a krmi Děkuji, paní předsedající roztržení Kr- Krymu, kr- vojenská krize mezi Ruskem a Ukrajinou vytvořila novou geopolitickou situaci eh, vzhledem k zemím východního partnerství. Takže tento ryšský summit se bude konat v, tomto, eh, v těchto podmínkách, v tomto prostředí plném problému, výzev ve velmi složitém prostředí. A toto setkání musí eh, vyslat přesto všechno jasný a povzbudivý signál těm partnerům i z i přes všechny obtíže, které přetrvávají. Je zejména potřeba myslet na země, které podepsaly asociační dohodu v loňském roce, jako Ukrajina, Moldavsko a Gruzie, které jsou často rozděleny mezi sebou. Je potřeba najít politické řešení eh, té krize mezi Ukrajinou a Ruskem a Ruskem a Evropou, abychom se vyhnuli válce a abychom zajistili eh, bezpečnost tohoto regionu. Je potřeba zaručit, zajistit podporu partnerům z východního partnerství, definovat jasné linie, jasná kritéria pro jejich přistoupení a zajistit těmto zemím evropskou budoucnost. Děkuji. Nyní má slovo pan Bony na jednu minutu. Od Ryžského samitu je spousta očekávání. Raději, raději bychom toho dosáhli více. Pokud opravdu Ryšský summit změní situaci, tak vidím světlo na konci tunelu. Hovoříme o post pokrocích tří zemí. Snažíme se vyhodnotit jejich připravenost na politiku sousedství, hospodářský růst, spolupráci, občanskou společnost i právní stát. To jsou základy. Snažíme se dále podpořit zásadní reformy Záleží nám na všech zemích. I když u Arménie a Azerbajdžánu to jde, u Běloruska si nejsem jist. Důležité je dát společnosti pozitivní signál. Zejména, když se nacházejí pod neustálým hrozivým tlakem Ruska. Měli bychom jim nabídnout něco. Konkrétním příkladem je například Eh, vize budoucnosti pro eh, Gruzii a Ukrajinu a rovněž výhled eh, členství v EU. Děkuji. Na minutu pan Gřib. Děkuji, paní předsedkyně před summitem partnerství se zamýšlíme nad tím, jakých cílů už jsme dosáhli. Partnerství eh, je úspěšné, výsledky se dostavují, ale přejeme si více. Asi by se opravdu podařilo více, kdybychom i my byli rozhodnější. My se nesnažíme zasahovat proti někomu, což se nám někdy předhazuje. Ale my to neustále zdůrazňujeme, že tomu tak není, že východní partnerství je velice pestrá skupina států. Jedná se o šest států, každý z nich něco jiného si od toho slimuje, má jiné cíle, což znamená, že ka každému z nich musíme přistupovat jinak. Jejich úspěchy se rovněž nedá popřít. Už máme smlouvy eh, o přidružení s Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií. Rovněž už máme určité programy, které jsme ufinancovali z Fondu pro sousedství. E, protože ambice těchto států jsou různé, měli bychom se sami přizpůsobovat tomu, kterému státu. Já jsem velice rád, že v tom usnesení se hovoří o aspiracích a evropské volbě Ukrajiny, Gruzie a jiných. Pan Kelly. Eh, Za prvé chci poděkovat eh, zde eh, předchůdce ve funkci že, předsedy, že nám vysvětlil, jak je to s modrými kartami. Za druhé, já v parlamentu zde již působím šest let a je to vlastně poprvé, kdy zde vidím radu hm, někdy tedy Eh, byly, někdy nebyly, ale eh, jakákoliv rozprava bez, komis, bez komise je téměř nemožná. A, takže já doufám ale, že to nahradí naše odhodlání, že nám jde o úspěch z Rigi. A tyto země velice odvážně ukázaly, že deklarovali East is beast, West is best. Ale musíme reagovat stejně odvážně tím, že Riga mm, skončí úspěšně a především, že budeme mít bezvizový styk od roku 2016, pokud možné. To povzbudí občany a také i e, nakonec e, e, to bude znamenat, že budou pokračovat, moci pokračovat na té cestě nezávislosti, kterou si zvolili. Děkuji. A nyní Catch the Eye. Máme zde tři. Pan Hetman. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení zhromáždění, kolegyně, kolegové. Nadcházející summit východního partnerství bude zřejmě velikou zkouškou pro celou tuto iniciativu. Proto si od něj velice mnoho rovněž i slibujeme. Jedním z témat, o kterých se tam musí hovořit, podle mě, je spolupráce v oblasti energetické bezpečnosti. Evropská komise zorganizovala v roce 2014 zátěžové zkoušky, jak by dopadlo eh, mm, výpadek plynu ze, z, z Ruska byly alarmující a je třeba vypracovat jiné alternativní scénáře, zejména v současné nestabilní situaci. A proto musí energetická bezpečnost být posílena a já doufám, že se o něm bude jednat a musí tam být i rovněž systémová řešení pro země východního partnerství. Děkuji, pan Marias, také minutku. U této příležitosti, kdy diskutujeme o východním partnerství, tak chci zmínit jeden vážný bod, který se týká Eh, řeků, kteří bydlí v Gruzinsku, v oblasti, kde tradičně před mnoha desetiletími více než 150 tisíc řeků žilo. A po eh, rozpadu Sovětského svazu většina z nich se přestěhovala do Řecka, ale pořád tam máme 15 tisíc zbývajících řeků. Je problém po mm, jejich odchodu z Gruzinska. Oni jsou občané Gruzinci a tam nechali e, své majetky, nemovitosti a poté, co e, odešli, tak jejich domy jim byly nelegálně konfiskovány i přes veškeré naše úsilí, tak no, tato nelegální konfiskace pořád platí a gruzinské orgány nepřijaly žádná opatření, aby ochránili majetky řeckých občanů. Takže toto musíme vzít vážně a to apeluji především na předsednictví rady. Děkuji a nyní pan Ačečic. Já doufám, že summit v Rize bude úspěšný. Jsem přesvědčen, že občané všech šesti zemí si přejí mít evropskou perspektivu, anebo alespoň nahlížejí na Evropskou unii jako na něco velice pozitivního. Pamatuj si, jak to bylo s námi před několika desítkami let, když jsme uh, se opravdu chtěli dostat do Evropské unie a proto si přeji, aby tento summit byl úspěšný. Jsem opravdu přesvědčen, že našimi prioritami by mělo být zachovat mír a hospodářskou spolupráci se zeměmi východního partnerství. Nicméně, také podmínky, které jsme stanovili, by měly v první řadě být evropské hodnoty a pak základní lidská práva, svoboda médií, a to, z čeho je naše společnost stvořena, z čeho je stvořena Evropská unie, to by mělo být jasné. My si nepřejeme mít nepřátele, nechceme vystupovat proti Rusku. Naopak, chceme vytvářet partnerství, protože si přejeme, aby všichni byli našimi partnery. Kalnina Lukaševica. Děkuji a nyní má slovo paní Kalnina Lukaševica. Madam President, members. Um, first... Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, na úvod bych si dovolila zdůraznit, že dnes a u této konkrétní debaty se vyjadřuji jménem paní vysoké představitelky Mogherini, tedy berte to prosím v potaz. Zároveň jménem předsednictví musím připomenout, že mnoho komisařů i hlav státu už je v Rize. Tam už byla konference eh, s účastí médií, my si velice vážíme dobré spolupráce s komisí i v té přípravné fázi je důležité a jsme velice rádi, že se do Rigi vydalo až tolik našich komisařů. A nyní jménem vysoké představitelky bych ráda zdůraznit, že jsme si velice pečlivě vyslechli všechny hlasy, které dnes v této rozpravě zazněly. A chceme vás ujistit, že je budeme brát v úvahu, když budeme zvažovat naše další plány. Chci ještě jednou potrhnout, že Ryšský summit nám eh, vyšle jasný signál, že východní partnerství je prioritou pro Evropskou unii a že Evropská unie je eh, opravdu eh, odhodlána investovat více úsilí do vztahu s východoevropskými státy a pomáhat jim. Proto budeme pokračovat v poskytování podpory těm partnerům, kteří kteří se sami už ujali těch nejctížádostivějších reform a jednají v souladu s dohodami s nimi uzavřenými. Tento summit je nyní takovým mílovým kamenem, který nám ilustruje, jak postupně dosahujeme nových výdobytků, e, zejména s třemi základními zeměmi. Avšak důležitý je aspekt inkluzivity partnerství a proto se bude Evropská unie i nadále věnovat všem východním partnerům, ať už je jejich vztah s evropskou komunitou v jakékoliv fázi. Věnujeme čas neustálemu vysvětlování, o co jde v tom východním partnerství a co naopak do těchto vztahů nespadá budeme neustále podtrhovat, že tyto vztahy nejsou namířeny proti nikomu a neustále vyvracet argumenty těch, kteří se snaží tuto myšlenku spochybnit. Mnozí z vás se tážou na evropské výhledy Gruzie, Moldavska a Ukrajiny a sílu ryšského prohlášení. Na úvod zdůrazním, že stále ještě pokračujeme v konkretizaci výsledných dokumentů Ryského samitu. Vyjednávání. No, v tom záleží na účasti obou stran, na hlasu obou stran, jak východních partnerů, tak Evropské unie. Ta vyjednávání pokračují a my vyčkáme jejich výsledku a výstupu. A závěry budou muset odrážet potřeby, priority, aspirace každého východního partnera a rovněž to, co z hlediska těchto zemí je s Evropskou unii pojí a zároveň určité realistické výhledy toho, co je opravdu možné dosáhnout. Riga by měla zejména zdůraznit, že přecházíme v našich vztazích na novou úroveň se třemi partnery, s nimiž nyní podepíšeme tu nejstižádostivější, jak eh, z, z pohledu vývoje eh, těchto partnerských vztahů smlouvu o přidružení. Avšak neopustíme ostatní země a ujistíme je, že náš rámec spolupráce bude i nadále inkluzivní. Jsem přesvědčena, že všichni sdílíme názor, že přípravy samitu výhodního partnerství v Rize byly natolik, byly natolik důležité, a jsou tak mnohovrstevné, že by mohli trávit mnohem více času na této debatě. Jelikož však nám čas schází, uzavřu tuto diskusi pouze eh, vyjádřením vděku za vaši spolupráci, za vaše podněty a eh, úloha vaše i Euronestvu v oblasti konsolidace východního partnerství je nepopíratelná. Musíme společně pomáhat našim partnerům dosáhnout jejich plného potenciálu. Velice vám děkuji za vaše hlasy, za vaši podporu, za vše, co děláte ve prospěch politiky východního partnerství a rovněž jsem velice ráda, že vám na ní záleží a doufejme všichni, že ryšský, nadcházející ryšský summit dopadne opravdu výborně. Děkuji za pozornost. Děkuji, tím uzavírám rozpravu. A také